úctu eh, těmto eh, osobám, ale také bychom měli myslet na pracovníky a zaměstnance, kteří přicházejí o život eh, za normálních pracovních procesů, protože podmínky nejsou dodržovány v plné bezpečnosti. Ano, děkuji, dámy a pánové. Chtěl bych ještě prezentovat velmi důležitou věc. Zasedací kalendář na rok 2011. Je to velice důležitý dokument, který budeme schvalovat, budeme schvalovat jeho návrh. Chtěl bych vás informovat o tom, že konference předsedů schválila ve čtvrtek dne 22. dubna 2010 na své schůzi následující návrh kalendáře dílčích zasedání pro rok 2011. Tento návrh máte ve svých složkách a také je k dispozici eh, nebo bude k dispozici v zápisu. O tomto návrhu kalendáře se bude hlasovat ve středu A v poledne, v úterý 18. května, je poslední termín k podávání pozměňovacích návrhů, to znamená do zítřka dopoledne můžete předkládat pozměňovací návrhy. Jedná se tedy o návrh kalendáře pro parlamentní rok 2011. Hlasovat se bude ve středu 19. května v poledne. Další sdělení. Eh, obdržel jsem žádost od skupiny Evropské lidové strany na jmenování meziparlamentních delegací. Tato jmenování budou v seznamu nebo budou uvedena v, zápisu z jednání a pokud, nejsou žádná, pokud nebudou žádné poznámky a komentáře, tak budou tato jmenování považována za schválená. Další sdělení. Pan Zoltán Balšo a pan Pal Schmidt, eh, poslanci Evropského parlamentu, mi písemně oznámili, že jejich mandát v Evropském parlamentu skončil, protože, nebo z důvodu tedy proběhnutých voleb eh, do maďarského parlamentu. Podle článku 7 odstavce 2, který se týká volby zástupců eh, do Evropského parlamentu všeobecným hlasováním a také podle pravidla 4, 4 druhé, od, druhé odrážky jednacího řádu jsou tedy jejich křesla e, volná od 14. května 2010. Dále informace o podpisu aktů, které byly přijaty na základě řádného legislativního postupu. Chci vás informovat, že ve středu společně s předsedou rady budu podepisovat sedm aktů, které byly přijaty podle řádného legislativního postupu. Na názvy těchto aktů budou zveřejněny také v zápisu eh, z tohoto zasedání. Nyní eh, se podíváme na plán práce. Um, konečný, pořad, konečný návrh pořadu jednání byl schválen 12. května 2010 konferencí předsedů podle pravidla 137 jednacího řádu a tuto agendu máte k dispozici. Dále obdržel jsem dopis od našeho kolega pana Kasínyho, který je předsedou výboru pro ústavní záležitosti. V tomto dopise mě žádá jménem svého výboru, aby, by, aby parlament konzultoval Evropský hospodářský a sociální výbor a také výbor regionu kvůli návrhu nařízení, které se týká iniciativy občanů v souladu s článkem 304 a 307 smlouvy o fungování Evropské unie. Nyní Tedy eh, hlasovat se bude o těchto dvou požadavcích eh, ve středu ve 12 hodin. Eh, jsou k tomu nějaké komentáře? Nikdo se nehlásí o slovo. Děkuji. Dámy a pánové, dalším bodem je pořad práce a jeho konečné úpravy. E, nebyly žádné žádosti o změnu, které se týkají pondělka a úterka. Nicméně, co se týče středy, tak Evropská lidová strana požádala o změnu. E, Evropská lidová strana chce, aby jsme zařadili, abychom ještě zařadili hlasování o zprávy, která se týká udělení absolutoria za radu za rok 2008 jménem skupiny Evropské lidové strany si nyní vyslechneme paní Gresle. Prosím, máte slovo, paní Gresle. Vielen Dank, Herr Präsident. Děkuji, pane předsedo. Rada dnes dopoledne eh, prostřednictvím španělského předsednictví odpověděla na všechny otázky a tím splnila důležitou podmínku pro odhlasování této zprávy. Eh, dále bylo také eh, sděleno, že řádné absolutorium bude moci být vypracováno. Tím je splněna druhá důležitá podmínka a rada také je pod parlamentní kontrolou a já doporučuji politickým skupinám, aby hlasovali pro eh, tuto zprávu a že v červeném plénu budeme ještě projednávat osvobození. Velice děkuji. Nyní pan Svoboda, prosím. Pane předsedo, my s tímto návrhem souhlasíme se jmenovaných důvodů. Oficiální dopis tomuto parlamentu je také na cestě a já v tom vidím také dobré znamení, a že rada je ochotná postupovat transparentně a proto zde děkuji paní Kresle. Doufám, že toto platí také pro vnější službu. Vypověď přečív. Děkuji. Hlásí se ještě někdo, kdo bych byl proti? Chce se někdo vyjádřit proti návrhu? Pan, Sres, pan Stas. Collega's, ik moet zeggen dat ben. Verbaasd. Děkuji, vážení kolegové. Já chci říci, že jsem dost překvapen, protože dvě největší skupiny nechtějí, aby se hlasovalo o této skupině. Vím, že se o tom jednalo na e, výboru koordinátorů. Já jsem řídil výbor pro rozpočet a dnes ráno jsme obdrželi dokument Radry. Přečetl jsem si tento, přečetl jsem si tuto zprávu a jde o to, že tam chybí příloha, o kterou nám právě jde. Je to příloha, kterou jsme obdrželi 10. března. To znamená, že se nezměnilo vůbec nic a já doporučuji, abychom hlasovali proti zprávě, nebo abychom eh, hlasovali tedy proti, co se týče Černockého zprávy, protože jde o to, že rada, a chci to říct velice jasně, rada eh, neplní to, co slíbila. Děkuji, nyní přistoupíme k hlasování. Kdo je pro návrhu, kdo je pro, kdo souhlasí s návrhem skupiny EPP, e kdo je proti? Děkuji. Kdo se zdržel hlasování? Děkuji. To znamená, to, tento návrh byl přijat. Hlasovat o zprávě pana Čarneckého se bude ve středu a lhuta pro předkládání pozměňovacích návrhů je úterý 18. května v poledne. Další změna, která se týká středy. Skupina EPP požádala o to, aby zpráva paní Edith Bauerové která se týká organizace pracovní doby eh, osob, eh, mm, které působí eh, v silniční dopravě, aby tato zpráva byla posunuta na další, na budoucí ča- dílčí zasedání. Nyní dávám slovo paní Bauer, aby toto obhájila. Paní Bauer, máte slovo. Március 22 a foglalkozás 22. března bylo na úrovni sekretariátu výboru pro zaměstnanost když jsem tedy požádala o projednání na plenárním zasedání v květnu, tak mi bylo řečeno, že 22. dubna se bude hlasovat ve výboru, ale zatím toto ještě neproběhlo, eh, nedošlo ke cool-off. Bylo mi řečeno, že tato zpráva nebude moci být předložena na květnovém plenárním zasedání. Konference předsedů pravděpodobně na základě návrhu sociální socialistické skupiny eh, rozhodla, že eh, toto bude nezávisle na eh, uplynuté lhůtě. Znamená to tedy, že politické skupiny neměly čas připravit své stanovisko k této zprávě a nemohli to ani prodebatovat. A proto žádám, aby to bylo odsunuto na červen. Velice děkuji. Pan Svoboda vystoupí proti tomuto návrhu. Pan Svoboda, prosím. Pane předsedo, já se domnívám, že je velmi zvláštní, že paní Bauer nezmínila to, že tato zpráva byla zamítnuta. A je také velmi zvláštní, že paní Bauer zapomněla s, eh, uvést, že navázala kontakt s radou a tato zpráva byla zamítnuta. Toto však není parlamentní eh, postup zcela normální a proto eh, je dobré, že toto nebude na pořadu jednání. Děkuji, říká pan předseda. Ještě jsem, se, ještě jsem zapomněl požádat nějakého kolegu nebo kolegyni, která by vystoupila pro. Děkuji, pane předsedo. Ano, to je pravda. Jedná se o legislativní návrh komise ve výboru pro zaměstnanost byl tento návrh zamítnut, ale zde v parlamentu existuje jistý uzus. My si vždy necháme jeden měsíc, abychom se mohli na plenární zasedání dobře připravit. A vůči eh, zpravodajce jsme tuto lhutu nedodrželi. Toto se nedá jen tak odhadnout, protože se jedná o velice složitou problematiku a žádám, abychom hlasovali v černu. A nyní budeme hlasovat, kdo je pro přijetí žádosti či návrhu. To znamená, kdo je pro odklad hlasování. Děkuji vám. Kdo je proti? Děkuji vám. Prověříme to elektronicky. Dám hlasování. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Končím hlasování. 158 pro, 137 proti, 7 se zdrželo, návrh byl přijat. Diskuse o zprávě paní Bauer se odkládá na další plenární zasedání. A nyní se dostáváme ke čtvrtku. Grupa Europejské partí. Co se týče čtvrtka, tak eh, Evropská lidová strana požádala o to, aby ve čtvrtek, čtvrteční odpolední debata, která se měla týkat novináře Ernesta Varnadiana z Podněstří, byla eh, nahrazena debatou o situaci v Thajsku. To znamená, že místo rozpravy, která se měla týkat zatčení novináře Ernesta Vardaniana v Podněstří, tak místo této debaty se bude konat debata o situaci v Thajsku. Ještě dávám slovo panu Pejdovi, který nás bude o tom informovat. Pega Preda. Da, domnule președinte. Vă mulțumesc. Ehm, děkuji, pane předsedo, děkuji za slovo. Já jsem požádal, aby eh, debata, která se týkala začení novináře Varnadiana v Podněstří, který byl zatčen ne- protiprávně, aby tato debata byla eh, nahrazena debatou o situaci v Thajsku, vzhledem k tomu, že se situace v Thajsku výrazně zhoršila. To zhoršení je dramatické a právě proto bychom měli požádat všechny kolegy ze všech politických skupin, abychom se podívali na tuto situaci, abychom ji vážně přeskoumali. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. A nyní promluví řečník, který bude eh, pro tento návrh. Kdo by se chtěl, kdo je pro? Kdo se chce vyjádřit pro? Toto bylo vysvětlení návrhu a nyní, ano, číslo 36, prosím. Pane, děkuji, pane předsedu. Situace je taková, eh, nebo jde o to, že v Thajsku se situace zhoršuje každou hodinu. Jde tam o lidské životy a vypadá to, že tento bod je mnohem důležitější pro debatu o naléhavých případech a že není toto možné odkládat. Proto bychom to měli projednat ve čtvrtek. A dále, co se týče případu novináře Ernesta Vadnandiana, eh, v, tom, v té takzvané oblasti Podněstří, tam došlo k určitému rozvoji, k určitému vývoji situace a tu, tento vývoj situace bychom ještě chtěli přeskoumat. Čili navrhuji, aby Eh, diskuse o začení novináře byla nahrazena diskusí o Thajsku. Děkuji, říká pan předseda, nyní pan Speroni, který vyslu, vys, vystoupí proti. Děkuji, pane předsedo, myslím si, že nezáleží eh, zda budeme hovořit o Thajsku nebo o Podněstří. Myslím si, že to vůbec nic stejně nezmění, takže je to úplně jedno, že změníme toto téma. Děkuji, říká pan předseda. Nyní budeme hlasovat. Kdo je pro? Kdo je pro tento návrh?